Budeme pokračovat v zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání byl rozdán a pokud k tomu nemáte žádné připomínky, tak je zápis eh, v této podobě schválen.